Klára ohledně přístupu veřejnosti k dokumentům v letech 2014 až 2015. Předám slovo jako první zpravodajce paní Ferrara, která má čtyři minuty. Prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, přeji si poděkovat všem stínovým zpravodajům, s nimiž jsme plodně spolupracovali. Chci poděkovat také všem občanům, kteří přispěli eh, svými podněty eh, k textu usnesení. Původně totiž jsme o tom jednali eh, online jako iniciativu Hnutí pěti hvězd. Je to dobrý text a jsem spokojená, protože se ubírá takovým směrem, aby umožnil větší transparentnost a větší zašlenění občanů do prací institucí. Ještě ještě důležitější krok to je proto, že se jedná o kritické období, kdy váhají občané s důvěrou vůči evropským institucím. A jedná se zde o rozhodnutí evropských institucí, e, o kterých občané nevědí, třeba že se jich týkají. Musíme brát v úvahu to, že se hodně mluví o transparenci, ale bohužel ne po každé slova jsou následována činy. Eh, jsou zde doporučení z analogických usnesení Evropského parlamentu, které neměly konkrétní dopady. A přesto transparentnost, stejně jako participativní demokracie, jsou základními principy, které uznává smlouva o Evropské unii. A eh, právě eh, v rámci tohoto základního principu o participativní demokracii jsme nastavili tento text ehm, tak, aby občané mohli se vyjádřit a aby věděli, jakým způsobem se rozhoduje a jakým způsobem se využívají veřejné prostředky. Je zapotřebí zlepšit přístupnost informací eh, z portálu institucí Evropské unie, tak, aby zde byly další možnosti přístupu eh, pro osoby se sníženými eh, možnostmi eh, používat tyto, eh, tyto webové stránky. Je zapotřebí uvolňovat eh, informace a žádáme komisi, aby chránil, aby vytvořil takový systém, který bude chránit informátory, což je potřebné pro demokratický systém. Co se týče legislativního procesu, v tomto kontextu konsolidování praxe trialogů, o níž občané v podstatě nic nevědí, neumožňuje eh, řádnou veřejnou eh, kontrolu oproti eh, spolurozhodování. To ale napomáhá lobbystům, mohou mít díky úniku dokumentů potom lepší pozici v rozhodovacím procesu. Třeba, že uznáváme efektivitu neformálních trialogů, žádáme větší transparentnost těchto trialogů a v důsledku toho lepší kontrolu pro občany. Co se lobbystů týče, žádáme komisi, aby bezokladně předložila dohodu pro instituce eh, ohledně povinného rejstříku lobbystů. Žádáme větší transparentnost při vyjednávání, při dohadování mezinárodních dohod. Eh, veřejnost by měla mít přístup k co možná největšímu počtu dokumentů. Žádáme větší transparentnost například ohledně eh, porušování eh, evropského eh, práva a patřičných procedur ze strany Evropské komise vůči státům. Také zapotřebí více ohledně podvodu a korupce. Je tu nedostatek transparentnosti, což je jedna z hlavních příčin nedůvěry nebo ztráty důvěry vůči evropským institucím a e, máme na paměti rostoucí nacionalismus, korupci, e, střety zájmu a nízký počet voličů ve volbách, musíme toto všechno zvážit. Poslanec musí být kontrolovatelný občanem, protože je občanem zvolen, protože jinak by to nebyla přímá demokracie. Řešnice je přerušena. Žádám tedy, abychom společně spolupracovali na tom, aby byl větší přístup veřejnosti k informacím. Budete mít příležitost ještě hovořit na závěr této rozpravy. Nyní si vyslechneme paní komisařku Jorovou, prosím. President, honorable member. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně a poslanci, tato komise, jak říkal eh, pan Juncker, učinila demokratickou změnu a transparentnost jednou ze svých deseti politických priorit. Naše rozhodnutí ovlivňují miliony evropských občanů a tím pádem musí být prováděna jak nejdemokratičtěji a nejtransparentněji to jde. Komise už tak aplikuje eh, velmi přísné transparentnosti standardy, ale jsme vždy připraveni přeskoumat své nástroje a postupy a případně je přizpůsobit pakliže je to nutné a vhodné. Komise vítá, že eh, toto usnesení žádá po poslancích a eh, po radě, aby se řídili politikou komise při publikování publikování seznamu schůzí lobbysty Komise vydala informace zhruba o deseti tisících takovýchto schůzí. Tento transparentnostní standard by měl e, být součástí kultury všech institucí EU. Co se týká bilaterálních schůzek s lobbysty, e, volenými politiky a rozhodovacími e, orgány. Komise také vítá podporu parlamentu pro náš záměr představit návrh meziinstitucionální dohody o povinném transparentnostním rejstříku, který by se týkal tří hlavních institucí. V tomto ohledu komise spustila veřejnou konzultaci 1. března 2016 za tím účelem předložit druhé polovině letošního roku legislativní návrh. Komise je přesvědčená, že mezi třemi evropskými institucemi, které se angažují ve tvorbě legislativy, by měly platit stejné standardy pro transparentnost. Komise také vítá novou meziinstitucionální dohodu o lepší tvorbě legislativy. V této dohodě komise společně s dvěma ostatními institucemi se zavázala dále zlepšovat transparentnost v legislativním postupu a vytvářet praktická opatření pro budoucí spolupráci při mezinárodních vyjednáváních. Podobně vytvoření společného eh, rejstříku aktů v přenesené pravomoci do konce roku 2017 dále zvýší transparentnost aktů, které mají dopad na občany a firmy v Evropské unii. Komise vyzývá kolegislátory, aby její návrh přijali, co se týká přístupu k dokumentům, protože cílí na rozšíření práva pro přístup k dokumentům na všechny instituce, orgány, agentury a kanceláře Evropské unie. Komise konzistentně podporuje a i nadále bude podporovat kolegislátory v tom, aby nacházela společné názory na dvě zbývající rozhodnutí pro pozměnění a upgrade nařízení 1049 lomeno 2001. Co se týká proaktivní publikace dokumentů, ráda bych připomněla, že komise zavedla solidní praxi registrace dokumentů a jejich zveřejňování ve svém v rámci svého dokumentového rejstříku. Aktivně podporuje pilotní projekt zavedený parlamentem, který má za úkol poskytovat snažší přístup ke široké škále neutajovaných dokumentů, které mají instituce EU k dispozici. Celková úspěšnost tohoto projektu je závislá na konzistentnosti mezi institucemi a jejich správními systémy pro dokumenty, včetně nutnosti vyhýbat se duplicitě stávajících nástrojů. Komise se rovněž neustále snaží plnit své závazky v oblasti publikování dokumentů tak, jak je to definováno v sektoriálním právním základu. Jsme toho názoru, že stávající eh, pravidla a praxe představují dobrou rovnováhu mezi eh, transparentností a ochranou osobních údajů. Co se týká návrhu na zavedení komisaře, postu komisaře pro transparentnost, mohu vás ujistit, že první místo předseda komise Timmermans, který zde bohužel dnes nemohl být osobně, je právě tím komisařem, který zajišťuje plnění pravidel v této oblasti a řeší otázky řádných postupů v oblasti přístupu k dokumentu. Mohu vám potvrdit, že transparentnost vnímáme jako jedno z nejdůležitějších témat a to platí pro komisi jako celé. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko. Teď začíná kolečko řečníků za politické frakce. Jako první paní Koraca byl. Jurova. Eh, děkuji. Vážená paní komisařko Jourová, veřejný přístup k dokumentům je nutný k tomu, aby lidé měli důvěru v naší práci a aby byla přemostěna propast mezi občany a evropskými institucemi. V době, kdy populisté tvrdí, že eh, Evropa diktuje z Bruselu lidem jejich život a podkopává legitimitu Evropské unie, je důležité vyslat jasný signál, že nemáme co skrývat že jsme oddáni transparentnosti, otevřenosti a odpovědnosti. Měli bychom otevřít dveře evropských institucí a ukázat, že e, rozhodování probíhá demokraticky. Evropský parlament je v popředí, ale je potřeba dělat ještě více, a to zejména v radě. Eh, já bych chtěla vyzvat předsednictví, aby začalo vyjednávání o nařízení o veřejném přístupu k dokumentům. Občané mají právo vědět, co jejich zástupci dělají jejich jménem a jak se vynakládají eh, evropské finance a má právo to vědět rychle a uživatelsky přístupně. Například společné, společné vyhledávání, nějaký euro, europortál pro všechny instituce by umožnil veřejnosti snadno vyhledávat informace. Lidé z Evropy mají právo být zapojeni a účastnit se a ovlivňovat evropská rozhodnutí, což neznamená přímou demokracii. V Evropě máme zastupitelskou demokracii a e, samozřejmě e, od, s otevřeností se pojí odpovědnost. Veřejný přístup, e, to není žádné Wikileaks, to nejsou whistlebloweri. Soukromí je potřeba respektovat, ale přitom je potřeba zajistit transparentnost. A ano, Lauro, eh, trialogy a mezinárodní dohody, to musí být transparentnější. Musíme ale zajistit klima vzájemné důvěry, eh, vytvořit prostředí, kdy je eh, možné přemýšlet je zapotřebí oslovovat občany a získávat eh, jejich důvěru eh, pro Evropu. To je důležitější než kdy dříve, protože stojíme před společnými výzvami, které si žádají společné evropské odpovědi. Děkuji, eh, pane předsedo. Děkuji. A teď jménem SD paní Anna Head. Dvě minuty, prosím. Děkuji. Přístup k dokumentům je základním právem, které je chráněno jednak listinou základních práv Evropské unie, tak i ve smlouvě. Zpráva, o které dnes diskutujeme, eh, stanovuje předpoklady pro demokratický politický systém. Tímto předpokladem je, že eh, občané mají dohled nad tím, jak eh, jsou konána rozhodnutí. Já jsem zpravodajkou pro stanovisko k této zprávě, k, tamkovému, k takzvanému nařízenému Eh, nařízení o otevřenosti, které je momentálně zablokované. Abychom ji odblokovali, je, je tato zpráva nesmírně důležitá, protože všechny evropské instituce by měly implementovat eh, to splatné nařízení a přitom respektovat eh, změny, které přinesla Lisabonská smlouva a listina základních práv. Dobrým návrhem ze zprávy Ferrara je, aby evropské instituce usnadnili, usnadnili usnadnili uživatelům eh, přístup k informacím, eh, k, tak, aby bylo, byly hmatatelnější pro občany. Eh, kromě toho přináší zpráva také návrh jakéhosi administrativního zákona pro, Evropské unii, pro Evropskou unii. Hodně se diskutovalo ve výboru o trialozích. Ty jsou efektivní z pohledu legislativy, ale mohou budit otázky ohledně otevřenosti legislativního procesu. A proto frakce SD si myslím, že je zapotřebí posílit vhled do trialogu, aby byla posílena demokracie. Je ale důležité, aby spoluzákonodárci měli dostatek prostoru k úvahám a přemýšlení. Proto se stavíme za e, návrh e, rozšířit e, povinnost podávání informací o trialozích vzniklých příslušným výborům a e, do, také dokumentů vzniklých v rámci trialogu, e, například e, zápisy, souhrné, souhrné dokumenty a stanoviska, to by mělo být zveřejněno. SD bude hlasovat pro tento návrh jako celek, protože je to jasný signál toho, že parlament dělá, co může, aby posílil otevřenost a transparentnost Evropské unie. Děkuji paní Makovej na jednu minutu. Dreptul de acces la informații și de Právo na přístup k informacím a přístup k dokumentům je základním právem v demokracii. Bez tohoto práva není demokracie, ale diktátorství. Lidé mají právo být informováni, potřebují informování o tom, jak se vynakládají jejich peníze, co se děje v administrativě, co se děje v legislativní činnosti, jaká rozhodnutí přijímáme v EP a v jiných institucích a o politikách, která přijímáme jejich jménem. To nám dává legitimitu a také zodpovědnost eh, v demokratickém politickém systému transparentnost a přístup k informacím naplňuje nedostatek eh, důvěry, eh, který tu zde dnes je. Mnoho občanů nedůvěřuje institucím. Dejme jim tedy informace, které si přejí a zkusme naplnit ono prázdno. Někteří kolegové už říkali, proč máme dávat na stránky Evropského parlamentu všechny ty informace, které lidé nepotřebují. Ale udělejme to, to je odpověď, ať si lidé vyberou, jaké informace potřebují nebo nepotřebují. Nevybírejme to my. Děkuji vám za Alde, paní Intveld. Děkuji vám, pane předsedající, blahopřeji zpravodajce k velice dobře odvedené práci. Já jsem byla vaší předchůdkyní a poznávám hodně eh, z práce, kterou jsem učinila před dvěma lety. Když se hovoří o důvěře, důvěře občanů, eh, ta je stále slabá a my ji potřebujeme posílit, ale při této rozpravě mám pocit, že my nevěříme občanům, protože se obáváme ukázat, jakou práci děláme. A nehledě na všechna ta pěkná slova, ve všech třích institucích ještě není kultura otevřenosti a transparentnosti, je tu kultura eh, tajuplnosti a snahy zveřejnit jen to, co je nezbytné nutně. A je tu celá řada různých procesů, které člověk musí absolvovat, pokud se se dostat eh, k eh, informacím. Také si musíme uvědomit, že transparentnost je pravidlem. To není jenom nějaká eh, dobrovolná činnost. Někdy si říkáme, že není zapotřebí něco zveřejňovat, protože se nám to nelíbí, je to takové zvláštní, ale transparentnost je právní povinností. Pokud nechceme eh, transparentnost, ale chceme uchovávat eh, eh, ve skrytu ty informace, tak to musíme patřičně odůvodnit. Já jsem měla kdysi tu čest sepsat podobnou zprávu. A jsem, přesvědčen, jsem překvapena, když vidím, že co se týče transparentnosti v trialozích, tak my jdeme o krok zpět oproti textu z roku 2014. My jsme byli otevřenější vůči transparentnosti v roce 2014 než v roce 2016, kdy je důvěra občanů v instituce tak nízká. A ještě tři věci na závěr, které bychom měli udělat – aby byl eh, úředník pro transparentnost ve všech institucích, včetně Evropského parlamentu. Zatím to předsednictvo odmítalo. Eh, za druhé vytvořit akční plán a za třetí potřebujeme pravidla pro klasifikaci dokumentů a snadnější postup eh, pro spochybnění klasifikace, aby člověk nemusel chodit k soudu. Děkuji vám za GUE NGL. Paní Marina Albiol Guzmán. Abychom mohli zhodnotit stupeň transparentnosti v EU, podívejte se na prohlášení, které musíme podepsat, abychom mohli vstoupit do tajného sálu, e, důvěrného sálu, kde jsou e, pod klíčem drženy dokumenty týkající se té typu. Celou tuto proceduru musíme absolvovat, abychom se dostali ke klasifikovaným dokumentům, abychom zajistili bezpečnost klasifikovaných dokumentů. Za žádných okolností nesmíme umožnit neautorizované osobě, aby se podívala na tyto dokumenty. Nesmíme reprodukovat informace z klasifikovaných dokumentů. A chci připomenout, že toto podepisujeme a pokud nebudeme respektovat tyto normy, dojde k disciplinárním akcím <laughs> nebo dokonce k soudním e, e, aktům vůči našim osobám. Takže my přísaháme, že budeme mlčet, abychom se mohli podívat na dokumenty. Třeba, že tyto dokumenty představují útok na naši demokracii, jako je to při vyjednávání mezi EU a Spojenými státy ticho a mlčení tváří v tvář tomu, že nadnárodní firmy si píšou dohodu, jakou chtějí. A my chceme, aby bylo referendum a rozhodl lid. Eh, Za zelené pan Terika Bras. It's eh, Greens IFA. E ano, to je eh, zelení EFA, když dovolíte. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Tato zpráva je skvělou příležitostí, jak přivést instituce EU blíž k občanům? Transparentnost by měla být klíčovou otázkou v EU. Zelení EFA jsou přesvědčeni, že by bylo vhodné mít komisaře s portfoliem, které zahrnuje transparentnost a přístup veřejnosti k dokumentům. Já se chci zaměřit na tři důležité body v této zprávě jednotné přístupové místo na portály EU, za druhé význam toho, že bychom učinili co nejvíce dokumentů veřejnými, tím, že bychom je vyvěsili na internetu, včetně mezinárodních dohod s třetími zeměmi, obchodní dohody anebo jiné dohody. A za třetí, povinný rejstřík lobbystů, který identifikuje lobby, které ovlivňují Eh, proces vytváření právních aktů. Je velice důležité, aby Evropská unie zde byla referenčním bodem, co se týká transparentnosti na mezinárodním poli. Chtěl bych poděkovat eh, paní Ferrara za skvěle odvedenou práci. Děkuji vám. Vážený pane zástupče zelených EFA. Děkuji, pane předsedo. A teď za EFDD má slovo pan Gerard Batten. Dvě a půl minuty. Děkuji, Richarde. Já jsem vždy rád, když vy předsedáte. Evropská unie hodně mluví o demokracii a transparentnosti a tím pádem to, co dělá, by mělo být otevřeno vůči dohledu evropských občanů, které údajně zastupuje. Jedna otázka, která se týká celé řady lidí, je T-typ, to znamená navrhovaná transatlantská eh, obchodně investiční dohoda, dohoda EU a USA. T-typ se vyjednává tajně, europoslanci k tomu nemůžou vůbec nic říct v těch vyjednáváních, nemůžeme to nějak ovlivnit a zatím Eh, jsem dostal zhruba 20 tisíc e-mailů od mých voličů, kteří si dělají starosti o typ, protože typ otevře naše veřejné služby a National Health Service vlivu amerických korporací. Zejména si děláme starosti o to, eh, jak bude vypadat ten mechanismus pro řešení sporů, který umožní soukromým společnostem zažalovat vládu u tribunálů, pokud ty vlády budou chránit své národní zájmy. Minulý týden prezident Obama přijel do Londýna, kde vyhrožoval britské veřejnosti, eh, aby tato nehlasovala pro odchod z EU v referendu 23. června. Jak hluboko Británie klesla, když nějaký zahraniční politik přijíždí do našeho hlavního města a vyhrožuje nám a náš premiér se na to souhlasně dívá. Z toho se mi chce zvracet. Obama řekl, že bychom měli hlasovat pro setrvání v EU a nebo s USA nebude žádná obchodní dohoda. A museli bychom čekat až na konci pomyslné fronty. Přehlédl fakt, že Velká Británie je velkým obchodním partnerem USA byť nemáme žádnou obchodní dohodu. Přehledl také fakt, že USA je jedním z hlavních deseti obchodních partnerů EU, byť ani USA nemá žádnou obchodní dohodu s EU. Až Británie odejde z EU, změní se přesně vůbec nic, co se týká našich obchodních vztahů s USA. Obama chce, aby Británie setrvala v EU, protože chce protlačit té typ pro nás, pro všechny. Britové by si měli přestat cokoliv namlouvat. Nemáme žádné zvláštní vztahy s USA, máme servilní vztahy a americký politický establishment není naším přítelem. Je zajímá pouze velký biznis a zájmy mezinárodních finančníků. Je v nejlepším zájmu britského lidu, aby hlasovali pro odchod z Evropské unie 23. června a aby pak toto rozhodnutí bylo implementováno co nejrychleji. Děkuji. Děkuji, Richarde. Eh, děkuji vám za vaše velmi milá slova. A teď má slovo paní poslankyně Katrína Kiníčí. Minutu, prosím. Děkuji vám, pane předsedající, děkuji kolegyni Ferrara za odvednou práci. Přístup k dokumentům je jedním z základních aspektů transparentnosti evropských institucí. A také je to právo garantované smlouvami. Bohužel občané často mají potíže s tím, aby se dostali k legislativním dokumentům a nemohou takto chápat některé administrativní aspekty. A to také proto, že přetrvává koordinovaný postup institucí v této oblasti. Dnes o tomto diskutujeme proto, že vidíme, že je nutné, aby instituce v tomto jednali, aby jednali konzistentně a byli vzorem v přístupu k dokumentům. V období krize legitimity, kterým prochází Evropská unie, mám za to, že zaručit právo znát a kontrolovat činnost institucí je nezbytným opatřením k navýšení důvěry občanů a k zajištění větší účasti, demokratické účasti občanů. A proto je zapotřebí, aby tímto směrem se vydali všechny evropské instituce. Děkuji mnohokrát. Lerner. Eh, Teď Pirko Ruohonen Lernen. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní Ferraru, Ferraře za dobrou práci. Je důležitá férovost, když hovoříme o, o evropských fondech a demokracii. Nicméně transparentnost nestačí. Je důležité, aby veřejné informace byly volně přístupné. Jakožto občan, který si hledá informace o EU, jakožto novinář nebo zástupce e, nevládní organizace, e, nemůžu e, se těšit té transparentnosti, pokud dokumenty jsou schované za složité vyhledání vyhledávací systémy. Tady je co zlepšovat u všech evropských institucí. A e, jsem rád, že e, zpráva Ferrara toto zohledňuje a volá po lepší uživatelská rozhraní pro vyhledávání e, v dokumentech. Transparentnost samozřejmě má svá omezení při vyjednávání dohod, jako je TTIP, nemohou být veřejně dostupné všechny informace neustále. To by postavilo Evropskou unii do nevýhodné vyjednávací pozice. To jsou ale uh, výjimky. Transparentnost jakožto základní předpoklad je jedním z nejdůležitějších způsobů, jak zvýšit důvěru občanů v Evropskou unii. A jak víme, uh, tuto důvěru zoufale potřebujeme. Děkuji. Děkuji. Pan Juan Fernando López Aguilar. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, důvodem této debaty je, o tématem této debaty je zpráva za roky 2014-2015 o veřejném přístupu k dokumentům. Musíme si uvědomovat důležitost tohoto tématu a poděkovat stínovým zpravodajům a zpravodajce nejen za jejich analýzu trialogu a legislativní procedury kde je zapotřebí více transparentnosti a lepší přístup k dokumentům a podkladům. Už nyní eh, je více web streamingu, který ukazuje náš legislativní postup a to je jenom ten zjevný důvod eh, psát tuto zprávu. On je to vlastně protest, protože některé evropské instituce eh, co dělají tak, že proklamují, že transparentnost je velice důležitá, ale ve skutečnosti ji zkrátka eh, skandálním způsobem ignorují. Rada i komise se musí postarat o to, aby legislativa o transparentnosti, která je platná, byla reálně dodržována a abychom měli přístup k dokumentům. Toto téma je stále ještě nedořešené. Děkuji, pan Mamikins, na jednu minutu. Eh, eh, pane předsedo, eh, vaše excelence, paní Jourová, proces evropské integrace a budování institucí se vždycky zakládal na idejích zastupitelské demokracie a transparentnosti, alespoň teoreticky. Proto je poměrně neslušivé pro evropské instituce, včetně parlamentu, když přístup k dokumentům i těm, které nepodléhají utajení, není plně zajištěn. Já si myslím, že Evropská rada, Soudní dvůr, centrální banka a všechny další evropské orgány a e, agentury by měly být zahrnuty do e, tohoto nařízení. E, transparentnost, pokud jde o v přeneseném pravomoci a o vyjednávání o mezinárodních dohodách, jsou zejména důležité. Základní argument pro tuto změnu je jednoduchý Občané si zasluhují vědět, co se děje za zdmi institucí. A kromě toho vysoká úroveň transparentnosti by měla přímý a pozitivní dopad na zájem veřejnosti o Unii samotnou. Děkuji, pane poslanče. A nyní jsme u postupu Catch the Eye. Jako první má slovo pan Nikola Caputo. Grazie. Děkuji vám, pane předsedající. Přidaná hodnota administrativních postupů, legislativních postupů členských států a Evropské unie procházejí nejen politickou činností, ale také implementací demokratických sdílených postupů. Větší poznání a vědomí v legislativním postupu i v administrativním postupu Eh, tedy eh, vyžaduje přístup k dokumentům. Toto má být také mm, eh, to má vyplývat jak z charty práv, jak z rozhodnutí soudního dvora, ale nejsou to harmonizované normy, které by se týkaly přístupu k informacím, ochrany osobních údajů a také jakým způsobem jsou klasifikovány dokumenty s omezeným přístupem. Ve skutečnosti se tyto definice neustále mění. A e, také podobná situace je ohledně prostředků, jimiž se dá přistupovat e, k informacím. Potřebujeme tedy jednotný kodex a také nutně potřebujeme toto mít ohledně trialogu, dokumentů k trialogu aktu e, v přinesené pravomoci, které nejsou snadno přístupné a tímto se zakaluje přístup k demokracii, participativní demokracii. Děkuji vám. Další kolega. Děkuji vám, pane předsedající. My jsme diváci hledící na ten samý film. My jako poslanci můžeme se dostat jen k dokumentům, které se týkají té typu, pokud podepíšeme zvláštní dokument o zachování důvěrnosti. Nemůžeme si ani napsat poznámky z těch dokumentů nebo si je okopírovat a e, jak potom může se veřejnost něco dozvědět o těchto e, dokumentech. A američtí kongresmeni na druhé straně nemají takové a to omezení a mnohé další strany mají přístup k těm dokumentům. 700 expertů pracujících v americkém kongresu také má přístup k dokumentům od té typu. Toto je dohoda, kterou si Obama přeje prosadit velice rychle. A já si myslím, že to je Eh, takovým příkladem, eh, kde bychom měli jednat eh, v, v demokracii. My mluvíme o, o situaci, kdy na jedné straně je referendum a porušování ústavy ze strany bailoutu. A my bychom měli být schopni odůvodnit naše rozhodnutí. Pan Antonio Mario Epinto. Jedna minuta. Pane předsedající, vážení kolegové, především mě dovolte poblahopřát paní zpravodajce, paní Lauře Ferrara. Transparentnost eh, ve fungování evropských institucí je zásadní pro jejich eh, důvěryhodnost vůči občanům. My občany reprezentujeme a transparentnost je také přístupnost dokumentů. To jsou nástroje, kterými můžeme posílit eh, participativní demokracii. Neprůhlednost eh, v politice a v administrativních postupech jsou jasnými nepřáteli demokracie a vitality veřejných institucí. Je nutné usnadnit přístup k dokumentům o té typu, stejně taky přístup k dokumentům, ke všem dokumentům z trialogu. protože ten, kdo nemá dluhy, ten se nemá čeho bát, jak se říká v Portugalsku, takže se nemusíme skrývat s naší prací. Děkuji. Ivan Jakovčič. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Není to zaměník, je to zástupník. To je to správné chorvatské slovo pro poslance. No, ale díky každopádně. Rád bych vyjádřil, že podporuji paní Ferraru v otázce této zprávy. Jejím cílem je přivést evropské instituce blíže občanům. A naši práci zde v parlamentu a v jiných institucích přivést blíže občanům a toto je skutečně nejlepší a jediný správný způsob, jak znovu získat důvěru našich občanů. Protože, mluvme si, řekněme si to popravdě, eh, evropský projekt má celou řadu problémů a jeden z důvodů je to, že máme příliš byrokracie. Měli bychom také odstranit ze svého slovníku slovo transparentnost. Měli bychom hovořit o otevřenosti. To je to správné slovo. My a naše instituce musíme být otevření občanům a oni musí mít přístup ke všem informacím. Děkuji vám. Teď má slovo Kostas Krysogonos, prosím. Děkuji vám mnohokrát. Přístup veřejnosti k dokumentům, které mají instituce EU, je zásadní. Důvěrnost dokumentů by měla být i výjimkou, nikoli pravidlem. To říká nařízení a je to i v souladu e, s tou restriktivní interpretací judikatury. Nicméně často vidíme, že instituce EU odpírají občanům přístup k dokumentům a to porušuje princip přístupu veřejnosti k dokumentům. Zářný příklad toho je TTIP, Tady na světlo denní proniklo jen minimum informací, protože všechny dokumenty se považují za důvěrné. Evropské instituce musí prosadit společnou politiku otevřeného přístupu k dokumentům tak, aby posílili zastupitelskou demokracii, transparentnost a odpovědnost vůči našim občanům. Děkuji vám. Děkuji vám. Paní Kateřina Konečná má slovo

Děkuji vám mnohokrát, pane eh, předsedo. Transparentnost je něco, co by mělo řídit přístup občanů k EU k dokumentům, ale je to další princip, který eh, zkrátka končí někde uprostřed administrativy v Evropě. Dohody o volném obchodu, TTIP, CITA, TISA, k ním je naprosto nemožné získat jakýkoliv přístup, co se týká obsahu těchto vyjednávání. Takže přístup k dokumentům, to je něco, co se neděje, jak ukazují LuxLeaks. Komise, byť není přímo volená, je zcela mimo jakoukoliv kontrolu, odmítá poskytovat dokumenty nebo cokoliv vysvětlovat, jako například v oblasti dozoru nad bankami, a to i europoslancům. To se stalo zrovna třeba tento týden. To je překážka pro transparentnost, která je v podstatě takovou, eh, takovou zástěrkou pro všechno ostatní. Děkuji. A nyní jménem Evropské komise Paní Věra Jourová, prosím. Děkuji, vážení poslanci, děkuji za vaše vyjádření a podporu transparentnosti. Tu sdílíme. Není náhodou, že naše instituce organizují společnou akci transparentnosti a to 2. května ta přispěje k veřejným konzultacím, pokud je do vytvoření rejstříku transparentnosti a osloví zainteresované subjekty v Bruselu i mimo jeho rámec. Jak už jsem vysvětlila, revize nařízení 100 1049 z roku 2001 eh, zatím eh, je mezi zákonodárci a my jako komise jsme zde proto, abychom pomohli najít eh, společnou půdu bez ohledu na to, jak se teď eh, řeší ehm, záležitosti v souladu eh, s touto eh, směrnicí. Komise musí samozřejmě také mm, dodržovat judikaturu evropských soudů, pokud jde o dokumenty, které se týkají vyšetřování vůči členským státům vyšetřování členských států. My se těšíme na to, že společně s radou, parlamentem, ombudsmanem a kontrolorem údajů a společně s dalšími subjekty budeme utvářet budoucí režim transparentnosti. Komise se domnívá, že v oblastech, kde Evropská unie má svou odpovědnost za provádění, se řídíme souborem pravidel a zásad. A v tomto duchu se komise domnívá, že zde velká příležitost, kterou nám nabízí nová legislativa v podobě horizontálního rámce. Děkuji. Děkuji. Thank you much indeed. Děkuji vám. A nyní za zpravodaje bude hovořit paní Laura Ferrara. Děkuji. Pane předsedo, Děkuji všem kolegům, kteří se vyslovili a jde o to, abychom Eh, získali nástroj, kterým bychom vyplnili mezery mezi evropskými občany a evropskými institucemi. To je důležitá zásada participativní demokracie a to souvisí také s důvěrou občanů v evropské investice, instituce, která nyní poklesá. A občané údajně se nezajímají o dokumenty a údajně jim nerozumí. Je možné, že určité informace nejsou úplně srozumitelné, ale tomu je tak všude. Ale v zásadě mohu říci, že občané mají velký zájem a některým věcem nerozumí, protože jsou příliš technické. Je však velice důležité, aby dokumenty byly dány k dispozici a to je velká výzva pro komisi, pro radu a pro Evropský parlament. My skutečně chceme zapojit občany, chceme také je pro ně být srozumitelní, neboť občané mají právo na informace, neboť občané rozhodují o tom, co je zajímá a co je nezajímá informace musí být přístupné, musí být k dispozici. Existují ještě různé potíže v této oblasti a proto bychom měli mít společné jednotné přístupové místo k portálům tří institucí. Neboť jestliže občané nebudou mít přístup, pak nebudou mít důvěru. Potom také se musí upravit vliv lobbystů, trialogy, kde se leda co vyjednává za zavřenými dveřmi. My již jsme také o tomto tématu hovořili v minulých letech a zpracovávali jsme zprávy a toto je zpráva, která vyzývá k trans